A příští zasedání se bude konat zítra ve čtvrtek 9. června 2016 od 9 do 14 a od 15 do 17 hodin. Program byl zveřejněn a je přístupný na webových stránkách Evropského parlamentu. Uzavírám pro dnešek zasedání a přeji všem pěkný večer i dobrou noc. Danke.